interinstitucionální jednání podle článku 69c odstavec 1 jednacího řádu. Zprávy, které jsou předmětem mandátu pro tato vyjednávání, jsou k dispozici na webu plenárního zasedání a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu tohoto plenárního zasedání podle článku 69c odstavec 2. Eh, eh, členové politických skupin, eh, nebo alespoň polovina tohoto mm, Prahu, Prahové hodnoty mohou, mohou tedy písemně požádat do 16. ledna rozhodnutí tedy, které se týká tohoto vyjednávání a potom se o to musí hlasovat. A pokud o to nepožádají, tak výbor Libe bude moci zahájit vyjednávání. A nyní přejdeme k programu.